Tedy bych vám chtěla říci, že jste všichni dostali data eh, schůzí pro letošní rok spolu s návrhy programu. Víte, že výbor ITRE má plný jazykový režim ve svém profilu své práce. Výbor ne, je paperless, takže dokumenty budete mít k dispozici pouze online. Děk, chtěla bych poděkovat sekretariátu a oddělení politiky za to, že připravili ten úvodní balíček, ten welcome pack, který jste dostali minulý týden. Myslím si, že je to velmi zajímavé a doufám, že jste si všichni prostudovali obsah. Je to také k dispozici v různých jazycích a můžete si také nahra stahnout z internetových stránek i tre elektronickou verzi. Jako obvykle dnešní schůze je vysílaná na internetu, webstreamovaná máme 21 jazyků k dispozici na tlumočení. Máte ve vašich složkách zápis ze schůze z 10. července a pokud nemáte žádné připomínky, tak do konce schůze tak bude zápis považován za schválený. Další téma na programu je souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020, všechny oddíly a jak bylo dohodnuto mezi koordinátory minulý, minu, na, na naší minulé schůzi, tak já jsem autorkou stanoviska, které bych vám zde několika slovy ten návrh stanoviska tedy si dovolila prezentovat. Takže komise předložila návrh rozpočtu na rok 2020 začátkem června. Navrhuje zvýšit o, o, za ty za platby v oddílu jedna, o 5,5% a plat, prostředky na platby o 7,7%. Nicméně komise je ještě hodně pod tím stropem eh, oddílu 1a, přesněji řečeno, tam bylo 424,9 eh, milion euro takže už teď vlastně komise je pod tím stropem. Potom jsme se konala rada, která schválila své, svou pozici a zkrátila o 700 1,7 milionů tyto částky, takže vlastně rada rozhodla o, této, o tomto zkrácení, snížení. V mém návrhu stanoviska navrhuji, aby se využila celá ta marže k disponibilní v oddílu 1a a nástroj pro flexibility a nová ustanovení ve finančním nadří, nařízení, která umožňují a zejména navýšení prostředků v, v oblasti výzkumu a vědy kde vlastně se navrhuje využití tohoto nástroje to neznamená, že celá ta marže by se mohla použít pro ty jsou zde další důležitá odvětví, jako vzdělání, doprava a další důležitá odvětví. Budeme potřebovat najít kompromis mezi jednotlivými oblastmi politiky. Navrhuji tedy určitá opatření, protože rok 2020 je posledním rokem předtím, než vstoupí v platnost příští víceletý finanční rámec a měl by to být takový most, takové přemostění mezi těmi e, finančními rámci. A víme z naší zkušenosti, že když je nový program víceletého finančního rámce, tak většinou bývá takový pomalý rozjezd, takže proto vlastně musíme využít všechny prostředky, které máme v rámci našeho stávajícího programu na, do maximální možné míry. E, dále jsou dva důležité programy Horizon 2020 a Kosme, které vlastně eh, by se zde měly eh, řešit a potom také CEF eh, v oblasti energetiky. Tyto programy by mohly využít více prostředků, než je jim přiděleno odvolávám se na ty škrty, o kterých rozhodla rada, které se týkají zejména společného strategického rámce pro výzkum a inovace. Eh, o kde vlastně 430 milionů u horizontu 2020, Connecting Europe Facility 127 milionů, kde 169 milionů v oblasti dopravy a 28 eh, v potom FFC minus 90 milionů, konkurenceschopnost podniků, malých středních podniků, kosme, tam byly škrty o 20 milionů. Takže já bych ráda zdůraznila toto pro ty nové kolegy. Je to vždycky ten samý příběh, kdy od rady vlastně jsme dnes slyšeli, jak důležitý je výzkum a inovace pro ně, ale když jde o to, aby se poskytlo více finančních prostředků, tak prostě rada se nezaváže k tomu, k těmto prioritám a vždycky jsou tam ty škrty, které nebo odsouhlasí, které navrhuje. Takže toto je neakceptovatelné a já tedy navrhuji předložit pozměňovací návrhy, aby se zrušily ty škrty na vyhorované razy. Potom je zde otázka těch agentur zase, které hrají velice důležitou roli v implementaci našich politik, takže musí dostat nezbytné finanční prostředky a také nezbytné lidi, zaměstnance, aby dokázali plnit ty úkoly, které mají. Je jich stále více z roku na rok, protože rozvíjejí více politik, agentury mají více práce a musíme také myslet na to, aby se jim poskytlo dostatečné financování Eh, abychom vlastně plnili, aby dokázali plnit tyto nové úkoly. Když mluvíme o AACER, tak vlastně tato agentura byla podfinancována v průběhu let a co se týká té eh, legislativy, která byla schválena, tak podle eh, této legislativy by měla mít agentura ještě více úkolů, takže si myslím, že je vitální pro ně, aby se zvýšil počet zaměstnanců a tedy také financování během tohoto eh, rozpočtového postupu. Takže jsou zde také pozměňovací návrhy, eh, které tedy by měly eh, navýšit tu úroveň navrhovanou komisí a v tomto a také v souvislosti s prioritami výboru ITRE, jako je CEF, Energy nebo Horizont. Takže toto byla moje práce, kterou jsem odvedla dosud. Těším se na vaše pozměňovací návrhy a jsem si jistá, že se budeme schopni dohodnout na dobrém balíčku, abychom podporovali průmysl, výzkum a občany. Prosím, jsou, vědomte si, že jsou zde dvě lhůty pro pozměňovací návrhy. Jeden je zítra 24. pro rozpočtové pozměňovací návrhy, týkající se tedy rozpočtu. A druhé datum, nebo druhá lhůta, je do 5. čtvrtého září nebo jaká je, jaká je ta druhá lhůta tedy konkrétně, je to 5. září tam, to jsou pozměňovací návrhy k stanovisku. Takže to tolik k mé krátké prezentaci. Pokud máte nějaké otázky tedy, tak je položte, anebo si vyslechnu vaše návrhy, pokud nějaké máte. Takže paní Spirač se chce vyjádřit jako první, prosím. Once again, thank you very much. Ještě jednou vám moc děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla jen říct, že jste předložila velmi dobrý návrh zprávy, ale chtěla bych se pozastavit u některých bodů, které považuji za nesmírně důležité v souvislosti s programem eh, Horizon 2020 a Kosme. Já tleskám vašemu postoj požadavku na ambicioznější rozpočet na rok 2020. Je to práce, která by se měla podporovat a neměla by být podfinancovaná. Musíme podporovat naše univerzity, naše vědecké instituce, naše podniky. Pokud jde o plnou finanční podporu agenturám, jako ENISA a další, tak zde bych řekla speciálně pro ENIS, agenturu ENISA, která bude hrát nesmírně důležitou roli u těch eh, středisek eh, sítí pro kybernetickou bezpečnost a Chtěla bych ještě dodat, že nejenže potřebujeme další financování pro urychlení a podporu vývoje nových technologií, abychom splnili závazky, které Evropská unie přijala podle pařížské dohody, ale musíme to také doplnit financováním pro regionální rozvoj na rozvoj nízkouhlíkové ekonomiky. Je důležité, abychom eh, to zmínili v našem stanovisku protože paní von der Leyen už se zmínila o tomto dodatečném financování pro regiony, které závisejí na uhlí nebo na fosilních palivech, tak aby nezůstaly opomenuty. Potom bych chtěla zdůraznit eh, důležitost financování pro Connecting Europe Facility, zejména pro ty projekty v oblasti energetiky, které pomáhají při plnění klimatických cílů. Ještě jednou bych vám chtěla poděkovat. Děkuji, pan Gajer. Děkuji, paní předsedkyně. Těším se na spolupráci s vámi. Já jsem stínový zpravodaj za frakci SAD, který odpovídá za toto téma. Já jsem řádný člen ve výboru pro rozpočet, respektive změnil jsem své řádné členství v rozpočtu a jsem tady nyní na ITRE, abych mohl dělat legislativu. Takže já doufám, že budeme moci spolupracovat i v dalších oblastech než těchto, ale musím říct, že rozpočet je mi důvěrně znám a proto jsem se toho úkolu ujal rád. Hovořila jste už o těch škrtách v okruhu 1, rada to dělá velice ráda. Pro mě je důležité ještě jednou upozornit na skutečnost, že i komise se svým přístupem 444,6 milionů eur je pod tou hranicí, kterou dovoluje stávající eh, finanční rámec. Takže tady máme ještě prostor směrem nahoru a můžeme vlastně zdůraznit to, co si přejeme zdůraznit. A rada to jistě nepřivítá, ale v opačném případě by vyjednávání o rozpočtu nebyla zábava. Jinak rada se škrtala jako škrtá běžně, a já jsem rozhořčen či strpčen tím, že se to týká programů, které jsou velmi významné a rada sama vždy zdůrazňovala jejich důležitost, například CEF, Horizont a také Kosme. Již jsme o tom dnes slyšeli. Proto musím říct i z mé strany plná podpora proto, aby ty seškrtané rozpočtové položky jsme vlastně my opětovně navýšili. A já sám ještě přijdu s několika dalšími pozměňovacími návrhy. V minulém legislativním období jsme v rámci rozpočtového postupu se zaměřili na ty rozpočtové položky, které se například týkají Evropského eh, fondu pro strategické investice a byly seškrtány, tak my jsme je vždy opět navýšili abychom jasně ukázali, že Evropský parlament vítá tento nový nástroj EFSI, ale byl by si býval přál, aby ta suma těch záruk, která k tomu potřeba, byla poskytnuta členskými státy eh, v podobě čerstvých peněz, aby se kvůli této sumě nemuseli škrtat jiné rovněž důležité rozpočtové položky. Já i nadále chci jednat v tomto duchu a dále, a tady se jistě shodneme, je třeba zajistit dostatečné finance agenturám, proto aby měli dost personálu a mohli dobře plnit své kolegy SA, ENISA, z Evropský institut pro technologie a úřad BEREK. Všechny eh, tyto agentury mají potřeby. Je třeba, aby ty agentury fungovaly, právě jsme se dozvěděli proč, ale stále jsme v situaci, že komise není ochotna dát agenturám k dispozici dost prostředků. Já jsem si ve výboru rozpočet zvykl ani tak nehledět na ty na to, co předloží komise, ty rozpočty, ale vždy se dívám na ty rozpočty, které původně předložily komisi agentury. A ze, ze zkušenosti vím, že agentury to předkládají oprávněně a pak vlastně neprávem jim to komise vždy seškrtá. Takže já jsem rozhodně proto, abychom šli nad to, co předložila komise, abychom opravili z té položky zejména klimatické změny, udržitelnost, účast na inkluzivní společnosti. Toto bychom měli navýšit a také by to odpovídalo i prioritám mé frakce. Děkuji vám. Skvělé, děkuji. Paní Dlabajová. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem stínová zpravodajka za naši politickou skupinu pro toto stanovisko Podobně jako kolega Gajer jsem pracovala ve, vý, na, ve výboru pro rozpočet eh, dlouho z různých perspektiv. Zaj, zabývali jsme se v, v rámci výboru pro rozpočtovou eh, kontrolu efektivitou těch výdajů, takže to bylo velmi doplňkové. Moje politická skupina si myslí, že ambiciozní úroveň výdajů na výzkum a inovace je základní pro zajištění udržitelného dlouhodobého růstu a splnění klimatických cílů, takže jsme pro vys- vysokou úroveň výdajů v okruhu 1A, proto také výdaje na čisté a zelené technologie by měly být ambicioznější. Proto bychom měli využít nástroj flexibility, jak jste se správně už zmínila, měli bychom to využít v maximální možné míře. V souladu s tím, co zde už zaznělo, je důležité, aby agentury byly financovány na odpovídající úrovni. Nemůžeme jim přidávat nové odpovědnosti, aniž bychom jim poskytli eh, potřebné zdroje pro efektivní fungování, což se jména platí pro Acer. O, ale to, o tom jste se už zmínili. A v neposlední řadě bych chtěla zdůraznit, že nové iniciativy by neměly být financovány na úkor stávajících programů. Na to bychom měli dávat velký pozor. Děkuji vám za to, že jste zpravocovala toto stanovisko. Těším a těším se na další spolupráci s vámi na něm. Děkuji. Děkuji. Pan ministro. Děkuji, paní předsedkyně. Já to zkrátím. Myslím si, že vaše prezentace byla dobrý základ, byla poměrně obšírná. Chtěl bych říci, že výdaje na boj proti klimatickým změnám a sociální dimenze ty samozřejmě nejsou dostatečně zohledněny a zejména to se týká programu Horizont 2020, tam vlastně celková výrozpočet ne, by mělo dosahovat 26,44 financování. Tam je zhruba 25 na klimatické změny, což je nedostatečné. Ten rozpočet by se měl zlepšit, pokud se týká tedy financování výzkumu také v souvislosti s těmi záležitostmi klimatic, boje proti klimatickým změnám, které by měly být náležitě financovány. Děkuji. Paní Toja. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já jsem si vyslechla tu tvou zprávu musím eh, zareagovat. Už o tom mluvil také kolega Gajer, eh, s nímž plně souhlasím. Myslím, že je nepřijatelné pro tento výbor, aby došlo k seškrtání položek na programy, u kterých celá rada, všichni komisaři tvrdí, že to je prioritou tak pokud je to prioritou, tak to musí být řádně financováno. Toto už je opravdu nepřípustné, eh, tato rozpornost ve slovech a skutcích. To platí především pro Horizon, a platí to také pro Kosme protože tam došlo k přílišným škrtům a je to příznačné. Všichni hovoří o malých a středních podnicích, že je potřeba je podporovat, jejich internacionalizaci, digitalizaci, vzdělávání těch podnikatelů, zaměstnanců, aby byli schopni řešit různé změny. A já tedy, abych to schrnula, plně souhlasím eh, s tím, co říkala paní zpravodajka, že ta čísla prostě takto nejsou přijatelná. My tomu chceme dát mnohem Eh, větší rozměr a musíme se v tomto eh, radě eh, postavit. Ještě k agenturám. Myslím, že některé agentury potřebují aby se sladily finance a počet zaměstnanců. Možná to ale neplatí pro všechny. ACER kterým mu dáváme stále výše pravomocí, má rozhodně nedostatek zaměstnanců a platí to i pro finance. Také některé další agentury potřebují více zaměstnanců, ale možná bychom to neměli říkat obecně o všech těch agenturách, protože to neplatí pro všechny, měli bychom to specifikovat. Takže k tomu hlavnímu nepřijatelné škrty, proto navrhneme pozměňovací návrhy a dále musíme se to snažit prosadit i na rozpočtovém výrobu a na, plé, na plénu, protože to neodpovídá eh, našim ambicím a cílům, které jsme si vytyčili. Thank you too. Děkuji. Pan Tenant. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve vlastně uvedl, že ra, už komise navrhla podfinancovaný návrh a rada to ještě seškrtala. A vlastně to popírá realitu tento nový rozpočet vlastně co se týká žádosti o těch dodatkových 747 milionů na horizont 2000, 20, já nevím, co ještě přesně jiné výbory požadují, nicméně jsou to vaši občané, ne moji, kteří, kterých se to bude týkat, je potřeba, ne, nebudou vás brát eh, seriózně, když nebudete akceptovat realitu, jaká je. Děkuji. Paní Karvaja. Děkuji, paní předsedkyně. Chci říci, že plně podporujeme tu práci, kterou jste odvedla na tom návrhu stanoviska, které jste prezentovala. Podporujeme zrušení těch škrtů pro ty programy, které jsou tak důležité pro ekonomickou prosperitu a pro blahobyt našich občanů. Jsou tři body, které bych chtěla zdůraznit. A to že hovoříte o podfinancování programu Horizon 2020, kde je poměrně velká účast, vysoká účast všech členských států. Některé členské státy, například kolega, který hovořil, um, účastní programu Horizon 2020 a Kosme, bod, který bych chtěla zdůraznit, je také týká využití veškeré možné flexibility a té skutečnosti, že by se měly využít finanční prostředky pro výzkum. Je nesmírně důležité, abychom zdůraznili využití hm, flexibility pro toto posílení čistých technologií a ICT. To je také zásadní pro budoucnost Evropy. Takže ještě jednou děkuji vám za práci, máte veškerou naši podporu. Děkuji a na závěr pan Georgiu. Děkuji, paní předsedkyně. Zague bychom rádi předložili několik pozměňovacích návrhů. A to podle okruhů tak, aby se pokryly lépe potřeby naší společnosti, také malých a středních podniků, které jsou páteří naší ekonomiky. A velmi často se nachází v krizi, jako například v mé zemi na Kypru. Je třeba mít eh, posílené investice do průmyslu, tak, aby eh, Evropská unie se chovala strategicky v této věci. Není možné tady něco škrtat nebo omezovat. 950 45 milionů je naplánováno na průmysl, na pos- program COSME, Horizont 2020. Ty jsou tedy určeny k podpoře malých a středních podniků. My si zejména přejeme, aby peníze pro přístup malých a středních podniků k financování byly navýšeny a také třeba podporovat i výzkum a inovace právě eh, v prostředí malých a středních podniků, abychom vytvářeli nová důstojná pracovní místa. Důležitý je rovněž náš návrh, který jsme předložili proto, abychom navýšili prostředky pro účinný boj proti klimatickým změnám. K tomu se ještě vrátíme později v detailnější podobě. A navíc, tady bych rád zmínil ještě jeden velice důležitý pozměňovací návrh, který jsme předloženi společně s několika dalšími frakcemi. Týká se to pilotního projektu, pro boj proti rakovině u dětí. Každý rok v Evropě na rakovinu umírá 6 tisíc dětí a mladistvých. Naší povinností je eh, děti podporovat a podporovat vyvíjení nových technologií a nových léků proti rakovině. Je třeba do toho to vývoje zapojit také umělou inteligenci i s ohledem na zlepšení diagnostických postupů a je třeba sázet na vytváření nových účinných léků. Děkuji vám. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Nyní bych asi vyzvala komisi, aby si vzala slovo, aby reagovala. Tak ne, ne, takže co mohu tedy říci? Myslím si, že jsme zhruba všichni na stejné vlnové délce. Zdůraznili jste věci, které se domnívám, že jsou, že opravdu si zasluhují pozornosti. Zmínili předsedkyně komise se zmínila o tom Fondu pro spravedlivý, spravedlivou tranzici. Mělo by se dohodnout, že tam budou čerstvé peníze, které budou poskytnuty do tohoto fondu. Myslím si, že toto všechno je v souvislosti s tím, co bylo naplánováno. Samozřejmě se budeme snažit získat co nejvíce můžeme v jednáních s radou na ty projekty, které patří do naší působnosti. Co se týká agentur, zde také hodně z vás říkalo v podstatě to samé. Když jim převádíme více odpovědností, tak bychom jim také měli poskytnout náležitý rozpočet pro aby mohli tyto úkoly plnit, využít té marže flexibility na výzkum. To všechno byly velmi dobré nápady. Těším se na vaše pozměňovací návrhy. Pokud to budou tedy rozpočtové pozměňovací návrhy, tak lhuta je do zítřka, jinak do 5. září. Je. Roz, 3. září rozpočtová, rozpočtové pozměňovací návrhy. Respektive pozměňovací návrhy které k rozpočtu, o těch budeme hlasovat v září, 3. září, ale lhůta na pozměňovací návrhy je zítra, 24. září, na, eh, pardon, července. Na ty ostatní pozměňovací návrhy je lhůta do 5. září. a bude se hlasovat někdy 24. nebo 25. září. To si stanovíme na příští schůzi, takže děkuji tím. Uzavíráme tento bod programu a můžeme pozvat naše hosty. První host dnes odpoledne z agentury, pan Petr Potočník, Alberto Potočník, Uh, well, uh, so, uh... Vítejte, pane řediteli Potočníku v našem výboru. Jsme na počátku nového volebního období a máme zájem na prezentaci našich agentur, právě třeba i ACER a byli bychom rádi, kdybyste stručně představil ACER a informoval nás obecně o situaci a o dalších eh, tématech, jimiž se v současnosti v agentuře zabýváte. Takže máte slovo. Potom, kolegové, budete mít možnost klást otázky. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové výboru ITRE. Je pro mě opravdu eh, podstou, že tady mohu vystoupit takto na začátku nového volebního období a jsem také vděčný za slova, která jsem zaslechl pod předchozím eh, bodem vašeho programu. Tento výbor podporuje agenturu. Někdy opravdu eh, jsme trochu překvapeni, že dostáváme další a další úkoly. My se jich rádi zhostíme ale musí také dojít odpovídajícímu nárostu našich zdrojů. A trochu eh, máme problémy s plněním svého eh, mandátu, jak zazní i v mé prezentaci. Eh, já jsem rozdal nějaké materiály, nebudu to všechno pokrývat, je to spíše pro vaše informaci a mm, třeba věci, které nejsou v této prezentaci, e, můžete potom se na ně zeptat během diskuse. Jak víte, tak e, agentura byla zřízena jako součást třetího energetického balíčku, kdy vznikl nový institucionální rámec. A na stránce e, regulátora i operativy bylo třeba zřídit nový orgán, Eh, tedy tento orgán regulátorů. A já tady budu prezentovat úlohu eh, agentury do posud, jaké budou změny s balíčkem o čisté energie, který vstupuje v platnost. Eh, to asi znáte, protože jste to schválili, jak jsme přispěli k zlepšování situace pro evropské spotřebitele a jaké jsou naše rozpočtové problémy. Agentura funguje od roku 2021 na naplnění energetického trhu. Energetická unie se blíží a naše aktivity podporují tuto unii v integraci trhu, v rozvoji infrastruktury a tyto aspekty jsou velice důležité pro konkurenceschopnost eh, evropské ekonomiky a také pro zajištění, bezpečné zajištění dodávek, protože eh, víme, že na to potřebujeme kvalitní infrastrukturu a také eh, fungující trh. A pak je tady také dozor nad trhem. To je úkol, který dostala agentura až po svém zřízení, ale stává se to stále důležitější, aby skutečně se s energií obchodovalo velice transparentně transparentně a s dodržováním zásad integrity. Naše agentura funguje především formou stanovisek a doporučení pro národní regulační orgány, pro systémy, e, pro, pro provozovatele mm, přenosových soustav. A zatím e, to ještě zodpovídalo za rozhodnutí pouze v konkrétních případech, kdy Národní regulační orgán nebyl schopen přijmout rozhodnutí eh, nebo se rozhodl přenést tuto zodpovědnost na agenturu. Tady máte podrobnější seznam. Není to vyčerpávající seznam, ale podrobnější seznam našich úkolů ve všech třech oblastech, o kterých jsem hovořil. Chtěl bych zmínit jenom jeden aspekt to je monitorování trhu. To je hlavní úkol agentury. A jedná se také o provádění síťových kódů. Je to celoevropské nařízení, které stanoví eh, tedy podmínky fungování. A právě prostřednictvím toho zdůrazňujeme, co nefunguje nebo co by se mohlo zlepšit a také, co dobře funguje na tom evropském trhu. Takže možná teď pár minutek se budu věnovat výsledkům našich činností v oblasti monitorování trhu, abyste zjistili, eh, jak se to vyvíjí. Na trhu s elektřinou eh, v eh, takzvaném day ahead máme Eh, vlastně simultánní prodej energie. Máme tady eh, modrou oblast, eh, kde prochází takzvané cenové párování a potom máme oblast, což je východní Evropa 4 MMC, tam je Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko. A toto propojování trhů znamená zlepšení efektivity Eh, přeshraničních spojení. Když se podíváte na tuto tabulku, tak odhadujeme, že ten podíl, tam posuzujeme podíl dob na používání těchto vzájemných připojování. Vidíte tady roky 2012 a 2014, kdy šlo k propojení trhu tato efektivita se zvýšila z 60 na 85 A to má samozřejmě prospěch pro evropské spotřebitele. Naše každodenní práce se posuzuje pozitivně, když máme přínos pro evropské spotřebitele a my si myslíme, že to vlastně přineslo zhruba miliardu eur pro evropské spotřebitele, pokud jde o úsporu na nákladech ale ta práce ještě není hotová. Stále jsou ještě oblasti, kde elektřina jde s špatným směrem 20 až 30 času. A e, to e, samozřejmě stojí e, až 200 milionů eur ročně. To znamená, dokončení tohoto propojení trhu je zcela důležité Teď bych ještě chtěl zmínit aspekty za poslední roky, kdy jsme eh, první zaznamenali problém v roce 2015, v roce 2016 jsme vydali doporučení a jsme rádi, že na to tedy eh, komise reagovala. A teď je tady otázka, kolik eh, je k dispozici na trhu. Eh, zdá se, že by se mohlo zpřístupnit, zpřístupnit mnohem více eh, kapacity, a to bezpečnějším způsobem, než se tomu děje nyní. My jsme se na to začali dívat a říkali jsme si, že třeba by se ta kapacita mohla zdvojnásobit se zachováním zabezpečení systému. A na tom tedy budeme pracovat. Byl tady návrh komise, naše práce se odrazila v návrhu komise. Víte, že o tom jednal parlament rada a teď je tady ten cíl 70 To znamená, že pro spotřebitele to už přínosy má. Mluvil jsem o jedné miliardě, ale jsou tady i další přínosy v širším časovém rámci a můžeme přinést ještě víc. Myslíme si, že když dokončíme celý proces integrace trhu a vyřešíme problém s dostupností kapacity. Může to mít přínos až 10 miliard eur ročně pro spotřebitele energie. U zemního plynu také jsme zaznamenali velký eh, pokrok, kdy ty náklady eh, pro dodavatele eh, se snižují Tady je shrnutá situace za období 2012-2017. Žlutá oblast je oblast, kde ty zdrojové náklady odpovídají nejkonkurenceschopnějším trhům v Evropě, to je například Nizozemsko, a modrá je asi 1 až 3 euro na, za megawatt hodinu. Vidíte, že ta žlutá oblast se rozšiřuje, to znamená, že spotřebitelé zemního plynu Eh, těží z eh, takových zdrojových nákladů, které odpovídají nákladům na nejkonkurenceschopnějších trzích. A je tady, tady snaha nadále podporovat eh, tu integraci. Zemní plyn není levnější, když je blízko zdroji, ale je levnější, když je blízko konkurenceschopnému trhu. Nyní se vrátím k agentuře. Zmínila jsem různá rozhodnutí, kde agentura eh, má to tady na seznamu, dívejte se na to od spoda nahoru, na, když rozhodujeme, když se eh, NRA nemohou shodnout, anebo když se společně domluví, že to rozhodnutí přenesou na nás. A oblast, kde rozhodujeme stále více, jsou eh, podmínky nebo metodika což jsou eh, pravidla pro provádění eh, těch hlavních pokynů pro elektřinu. Zatím máme asi 15 takových rozhodnutí. Vrchol byl eh, letos a příští rok očekáváme 20 takových rozhodnutí. A obvykle k nám se dostávají ty nejspornější a nejsložitější situace. Samozřejmě se k tomuto rád vrátím v pokud vás to bude zajímat. Další oblast naší práce, než se dostanu k čisté energii a k rozpočtu, to je takzvaný remit. My dozíráme na transakce na velkoobchodním trhu s energií, zkoumáme individuální transakce. Ten náš přístup spočívá v tom, že dostáváme informace eh, nebo záznamy o všech transakcích na evropském trhu s energiemi. Za chvilku se dostanou k číslům. Identifikovali jsme určité eh, třeba šablony, které pak považujeme za anomálie a máme automatizovaný systém, platformu, který monitoruje ty záznamy abychom tedy identifikovali nenormální transakce. Ne, neznamená to, že to musí být nezákonné obchodávání, je to jenom něco, co vypadá zvláštně. Máme velice malý tým v Ljubljaně, který se právě zabývá těmito anomáliemi a zjišťuje, zda tam je něco podezřelého. Teď pár čísel. Dostáváme asi 3 miliony záznamů o transakcích každý den takže 70 až 80 milionů měsíčně. Náš systém zachytí 10 až 12 tisíc anomálií každý měsíc, ale jsme schopni analyzovat jenom 10 Tým v Lublaně nezvládne více. Takže se snažíme najít priority, najít eh, to, co vyžaduje naši pozornost, ale 95 anomálií není zkontrolováno. A z těchto 1000 až 1200 anomálí, které tedy skutečně zkontrolujeme, abychom zjistili, zda tam je nějaký problém. 60 až 80 oznámujeme, máme podezření, že tam je třeba nějaké, nějaká nesrovnalost, takže to předáváme na NRA k dalšímu šetření. Tady máte počet případů, které za roky NRA uzavřeli. Zmíním jeden je z loňského roku Vito, kdy Vito eh, údajně jednal nečestně na trhu s plynem a dostal od francouzského regulátora pokutu 5 milionů. Nyní balíček o čisté energii. Asi víte, co na agenturu eh, přišlo za úkoly s tímto balíčkem, že vy jste nám dali tyto odpovědnosti. Je to odpovědnost v oblasti, která je celkem kritická pro vnitřní trh s energií. Jedná se o adekvátnost zdrojů, připravenost na rizika, eh, přeshraniční účast a trhy s kapacitami. My jsme byli příjemně eh, překvapeni eh, úlohou, která byla svěřena agentuře. Také jsme dostali další povinnosti dohledu u různých subjektů, ENSO, eh, regionální koordinační centra, EMO a další. Hlavní výzvou je to, že většina z těch nových úkolů má nějakou lhutu, která vyprší během následujících měsíců. A zatím pro letošek jsme dostali jenom 8 dalších pracovníků na či, balíček čisté energie, což je jenom zlomek. Původně se mluvilo o 28 dočasných pracovnicích. Ehm, my jsme toto požadovali na základě našich srovnávacích analýz. My se snažíme splnit ty úkoly, ale zároveň musíme eh, odvádět i své klasické běžné úkoly. Na závěr tedy bych řekl zdroje, zdroje, zdroje. Já, když jsem měl napsat krátký článek o tom, jaké jsou hlavní tři výzvy pro agenturu, tak jsem právě našel tyto tři. Zdroje, zdroje, zdroje. Není to nic nového. My prostě máme nedostatek zdrojů. Tady na tomto obrázku vidíte rozdíl mezi tím, co jsme žádali a co jsme dostali. A máme zhruba o třetinu pracovníků méně, než bychom potřebovali. Před intervencí parlamentu nebyly dobré vyhlídky na rok 2020. Podle návrhu komise bychom stále chyb, by nám stále chybělo asi 40 pracovníků. Také jsme byli trochu zklamáni, že finanční prohlášení k čisté energii nebylo znovu otevřeno. Během eh, jednání pro agenturu přibývaly další a další odpovědnosti zajímavé. Agentura například má pomáhat národním regulačním orgánům v oblastech šetření REMIT – my jsme eh, se dotázali národních orgánů, co od nás očekávají. Oni nám samozřejmě eh, dali dlouhý seznam a když jsme vypočítali, kolik bychom na to potřebovali dalších lidí, tak eh, jsme došli k číslu 20. Takže my jsme potěšeni a poctěni tím, že agentura dostává další úkoly, zvláště v kritických oblastech, jako je balíček čisté energie. Ale pokud se nic nezmění, tak možná nebudeme schopni tyto úkoly splnit. Také máme nedostatek finančních zdrojů, eh, provádění remit eh, eh, vychází z automatického screeningu, máme nějakou platformu a tu musíme udržovat. Současný návrh rozpočtu Eh, vychází z odhadu pro rok 2016, ale od té doby eh, máme trojnásobek záznamů a opravdu mohou vzniknout nedostatky pro příští rok ve výši 4 milionů. To není tolik v kontextu celého rozpočtu Unie, ale pro nás je to hodně peněz. Období 2021 až 2027. Předpokládaná obálka navrhovaná komisí je 13 milionů eur na celé eh, sedmileté období. Vím, že to je méně, než kolik eh, třeba komise nabízí pro příští rok a nevíme tedy, jak agentura vůbec eh, může takto přežít. Víme, že tady je možnost vybírat poplatky za aktivity související s REMIT. Možná to zavedeme už v roce 2021 a to by měl být ten uh, Eh, to kouzlo, které umožní eh, agentuře přečíst, eh, pardon, přežít, ale já doufám, že se ta naše finanční situace do té doby vyřeší. Děkuji za pozornost a velice rád odpovím otázky. Děkuji za tuto velice zajímavou a srozumitelnou prezentaci, kterou už, díky které už jsme si udělali představu o vaší práci a o těch vašich i nových úkolech, mm, o provádění těchto činností. Už dnes, dříve jsme hovořili o rozpočtu a obvykle členové tohoto výboru uznávají potřebu, aby agentury měly tedy náležitý rozpočet, zejména tedy v těch oblastech které zde byly zmíněny. Myslím si, že jsme to také zohlednili v tom stanovisku k rozpočtu, že agentury potřebují eh, mít řádný rozpočet. Nyní tedy, kolegové, máte příležitost se vyjádřit. Paní Karvajo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda poděkovala panu Potočníkovi za prezentaci, která byla skutečně velmi dobrá a podrobná. A domnívám se, že práce vaší agentury je opravdu velmi důležitá pro balíček o energii a ty odpo- a odpovědnosti, a odpovědnosti, které vám byly e, převedeny, jsou, se zvyšují, zejména v souvislosti s tím balíčkem o čisté energii. Tam opravdu se velmi zvýšila vaše odpovědnost. Jak jste ukázal, tak máte nedostatek zdrojů eh, z hlediska tedy jak zaměstnanců, tak finančních prostředků a situace tedy nevypadá, že by se měla změnit. Pravděpodobně možná bude ještě horší v následujícím období 2021 až 2027. Takže moje první otázka je, vy jakožto manažer, jakožto řídící pracovník se zkušenostmi a odpovědností. Jak, co plánujete? Jaké jsou vaše plány, pokud se situace nezmění? A moje druhá otázka je více technická. Vy jste uváděl určité podrobnosti o monitorování trhu. A zde bych se chtěla zeptat na další odpovědnost agentury, která se rozvíjí, a to je situace ohledně rozvoje infrastruktury. Vy jste eh, v té nedávné, vydali nedávnou zprávu o situaci jednotlivých projektů, propojování infrastruktury, projektů, které jsou ve společném zájmu a vidíme, že dochází k určitým spožděním propojení si infrastruktury je velice důležité, jak pro elektřinu, tak pro plyn, protože pouze když bude, bude tato infrastruktura propojená, tak bude moc možno vytvořit plně integrovaný trh a to je důležité pro spotřebiteli, ale a pro konkurenceschopnost Evropy. Takže mohl byste nám říct, jaké jsou hlavní potíže? Například jste uvedl případ proti propojení mezi Pirenejským poloostrovem a Francií, Španělskem a Portugalskem. Tam eh, zda to, jaká je skutečnost. Ten projekt už trvá tak dlouho a stále jsou tam potíže. Proč tedy narážíme na tyto problémy u něčeho, co vypadá tak logické a tak, co je tak důležité pro vnitřní trh v Evropě? Děkuji. Děkuji paní Nýbla. Ähm, Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně milí kolegové. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Potočníkovi za jeho přehled, za jeho přednášku, jednak za to, že nám představil agenturu ACER a také za to, že ukázal, jak by mělo vypadat to nové osměřování, nové doladění agentury s ohledem na klimatický balíček, balíček pro klima a energii a samozřejmě také důležité, abychom si ještě jednou připomněli jejich finanční těžkosti, protože eh, a my určitě si to takto bereme na srdci a zapojíme to do našich rozpočtových debat. Dvě otázky. Ta jedna se týká nových úkolů, které vyplývají z balíčku pro čistou energii. Ptám se, do jaké míry vím, eh, do jaké míry již vystavěn ten orgán, který se věnuje těm sítím, do jaké míry vy jako agentura to podporujete. A druhá otázka se týká infrastruktury a její výstavby. Paní kolegyně Carvalho už o tom hovořila. Možná byste nám mohlo poněkud konkrétněji vysvětlit, jak vypadá vaše práce na tomto poli. V posledních měsících jsme tady hovořili zejména o výstavbách produktovodů, do jaké míry vy jste do toho zapojeni, do jaké míry vaše agentura již přijala rozhodnutí. Já mám pocit, že v Dubnu jste jisté rozhodnutí přijali. Jaká kritéria používáte při přijímání rozhodnutí? Je to ekonomičnost, jsou to kritéria efektivity? Možná byste nám to mohlo dovysvětlit, abychom získali jistou představu o tom, jakým způsobem vaše agentura přijímá rozhodnutí, které mají skutečně dalekosáhlý význam. To by, myslím, pro naše práci bylo velice přínosné. Děkuji. Děkuji, paní Dlabajová. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci, pane řediteli. Ve vaší prezentaci jsme viděli hodně užitku a toho přínosu, ale také jsme viděli hodně úkolů, hodně výzev v souvislosti s tím trvalým problémem nedostatku zaměstnanců a nedostatkem finančních prostředků. Když se nám tedy podaří předložit úspěšné pozměňovací návrhy a zlepšit ty finanční prostředky, budete schopni najít zavčas odpovídající pracovníky? A moje druhá otázka se týká za poplatky tedy za ty služby Nezdá se, že ten problém by se mohl vyřešit v krátkodobém nebo střednědobém horizontu. Myslíte si, že ta možnost fees, tedy poplatku za služby, že by mohla z dlouhodobého hlediska jaksi pomoci k řešení toho problému nedostatečného financování? Děkuji. Děkuji. Paní von Kavadel. Danke auch von meiner Seite ähm, an Sie. Ich kann ganz gut anknüpfen. Ano, děkuji. Já mohu navázat na to, co, na co se ptala paní Niebler. Punkte. Mně jde v podstatě o tři body. Jedna, vy jste mimo jiné zmínil tu skutečnost, že s tou přibývajícím propojením infrastruktury ceny plynu na obyvatele Evropské unie by měly klesat, což je samozřejmě dobrá věc, ale jsou zde ještě tři rozdílné kategorie stále. A mě by tedy ještě zajímalo, jednak samozřejmě, jak vypadá ten rozvoj té infrastruktury, potom ty důvody, které jsou zatím, do jaké míry ty smlouvy Nord Stream 2, Nord Stream 3 tedy, jsou vlastně oceněny a jakým způsobem eh, tímto tedy eh, se vlastně ty skutečnosti, které hm, zda ty bilaterální smlouvy už jaksi Eh, jsou určitým způsobem začleněny do těch cen eh, na evropském trhu, takže zajímalo by mě, jak, by, jak vy to hodnotíte, eh, co v posledních letech například Rusko, tedy vlastně tam došlo k určitému odsudku, tam vlastně byly spory s naftogazem, které se museli řešit, které ale aktuálně vlastně se vůbec nedrží toho rozsudku a dále tam tedy odřezávají vlastně Ukra- Ukrajinu, co v podstatě eh, by nemělo být v našem evropském zájmu, takže já bych chtěla vědět, zda vaše agentura do toho je v určité míře zapojená, nebo jak to hodnotíte eh, protože zde je vlastně od, eh, pro Ukrajinu asi 7, o 7 miliard kubík, kubíků se jedná plynu, čili otázka je, zda tedy technicky s tím zpětným tokem by se to dalo nějak vyřešit, straně Evropské unie, aby se tedy ten problém odstranil. To je a poslední věc, která by mě zajímala, vy jste hovořila si o 60 až 80 na obyvatele. Existují nějaké mm, form, formáty na to, nějaké vz, nějaký vzor. Eh, jestli byste nám mohl zdědi, sdělit, co, sto, co je zatím, nebo to je tak nějak náhodně eh, bylo stanoveno a nemělo by to působit nějaké problémy nadále. Dobře. Ještě někdo? Děkuji. Pokud ne, tak dávám slovo panu Potočníkovi, aby reagoval. No, děkuji za velmi zajímavé otázky. Já doufám, že budu schopen na některá ta nejožíhavější témata odpovědět. Děkuji vám za tu příležitost. Takže budu postupovat v určitém pořadí. Rozvoj infrastruktury. Nejprve bych rád řekl, ano, hodně naší práce se týká rozvoje infrastruktury. Jsou určité obecné činnosti. Agentura například pracovává své stanovisko k plánům rozvoje infrastruktury eh, pro operátory evropského systému přenosu. Také se vyjadřujeme k projektům v obecném zájmu, co se týká analýzy křížového užitku a Jakmile jsou ty seznamy odsouhlasené členskými státy, tak se podíváme na to, zda ten samý přístup se tedy používá v jednotlivých regionech. Takže toto jsou takové obecné odpovědnosti, které máme, ale potom se zde vlastně Eh, také konkrétní mezi, propojení mezi jednotlivými zeměmi, Polsko, Litva například, eh, aby se přidělo, přidělování těch na, rozdělování nákladů mezi jednotlivými zeměmi zapojenými. Takže toto jsou tedy ty obecné úkoly, které plníme každý rok, ta stanoviska. Nedávno jsme byli zapojeni do mm, rozhodnutí ohledně propojení mezi Maďarskem a Ra- Rakouskem. Tam vlastně se jedná o velice technickou neschodu tedy, protože tam bylo poměrně dost, to bylo zmatené, tam byl postup eh, odvolání a tak dále, už to naše rozhodnutí není zda tedy se má tato infrastruktura vybudovat, ani zda je to ekonomicky schudné. Týká se to pouze parametrů pro implementaci, pro provádění tržních testů. Tedy zda to bude postaveno a za jakých podmínek, to ale o tom rozhodují voleční úřady, ale potom se provádějí tržní testy tam, kde tedy nedošlo k té dohodě, tak vlastně se musí eh, stanovit ty parametry těch tržních eh, parametrů a, ob, a ty obě strany mají velmi odlišné pohledy tady na tuto věc, takže to ostatní pokrývají regulace, ale tam, kde nedojde ke schodě, tak tam vlastně zasahujeme. Co se týká toho, zda stávající systémy jsou odpovídající a vhodné. No, my zpracováváme zprávu o pokroku projektu ve společném zájmu. Asi 50 procent mm, projektů má určité spoždění. Došlo k určitému zlepšení v posledních třech letech, ale ne výraznému. Je tam teda většina projektů se spožďuje v, to, v té fázi vydávání povolení. Snažíme, snaží se to řešit, protože celkový část na to povolení by neměl překročit 3,5 roku. Když se díváme na eh, ty přínosy toho, nevidíme zatím tedy tady ten Eh, to, ten streamlining, alespoň podle těch údajů, které my dostáváme. Zatím nevidíme nějaké výrazné změny, co se týká rozvoje těchto projektů. Ale ta druhá polovina, ta probíhá podle termínu, v termínech tedy. Máme také dojem, že seznam těch projektů ve společném zájmu že možná všechny projekty by se nemusely rozvíjet. Některé jsou doplňkové, ale některé se zas, jsou zástupné, se zastupují. A možná a, a doufáme tedy, že v následujícím fázi, tedy později v letošním roce, ten rozhodující orgán využije naši zprávu, aby se podívali na to, které projekty nepokračují a které postupují řádně. Co se týká naší odpovědnosti vůči provozovatelům sítí a převod, přenosových sítí. To je regulováno národními regulačními orgány na národní úrovni. Tam, kde byla mezera nebo nedostatek, kterou částečně zaplňuje ten balíček o čisté energii, tak to jsou kompetence vlastně těch operátorů evropské přenosové sítě. Nyní skutečně máme určité regulační překrývání, ale ide, ideálně bychom se měli podívat na ten postup, který by byl, že by tyto projekty byly podobné jako projekty, které patří do působnosti národních eh, v, tom, v rámci toho balíčku o čisté energii ty procesy na evropské úrovni jsou poněkud složitější, ale zatím je dobré, aby tedy na konec tam padlo to závazné rozhodnutí o e, provozovatelech těch přenosových sítí. Co se týká zaměstnanců, jestli budeme schopni najít náležité e, prostě kvalifikované zaměstnance, pokud bychom měli dostatečné prostředky. Zatím jsme měli štěstí, bych řekl, že se nám podařilo najít dobré zaměstnance, kteří pro nás pracují. Ti, je to vlastně to správné místo pro činnosti v oblasti plynu, elektřiny, kontroly eh, trhu. Máme tedy hodně kolegů opravdu vášnivě zaujatých touto prací. Zatím máme nedostatečný počet zaměstnanců, jak říkám. Pokud bychom měli možnost najmout více zaměstnanců, tak věřím tomu, že bychom ty správné našli. Ono to neznamená více peněz, více zaměstnanců. Ty dvě věci nejsou uh, úplně propojené. to, Vy jste se ptali, jaký mám plán jako manager. Nyní tedy se snažíme přesvědčit rozpočtové orgány, aby vlastně se zvrátil ten trend. Všechny ostatní alternativy je, že, alternativa je, že se buď nebudou ty výsledky, eh, nebudeme je možno plnit, anebo budou ty físty, ty poplatky tedy které budou, by měly být zavedeny buď příštím roce, a nebo v roce 2021 spíše, které by mu doufáme, vyřešili některé ty problémy s financováním našich činností. Nemusí se nutně projevit výšením zaměstnanců, ale potřebujeme samozřejmě eh, vhodný plán na to ten balíček o čisté energii, tam by vlastně komise měla zhodnotit zdroje agentury. Já se obávám, že v době, kdy to hodnocení se bude provádět, kdyby komise měla rozhodnout, jaký by byl výsledek, a další tedy doplňkové zdroje by možná přišly v roce 2020-2021. My se tedy snažíme dělat, co můžeme. Doufáme, že pro příští rok se nám podaří získat více zaměstnanců a více rozpočtových prostředků z dlouhodobého hlediska, pokud se tedy nezmění víceletý finanční rámec, tak si myslím, že se budeme muset spoléhat na ty poplatky, na ty, na ty odměny. Myslím si, že když jsme začali s operacemi v rámci REMIT, tak někteří se nás už ptali, vlastně kolik nám dluží a my jsme řekli nic a oni byli v zásadě překvapení protože třeba co se týká ESMA, tak tam musí za to platit eh, vlastně podle procenta objemu. Takže oni by pravděpodobně to akceptovali. Ne, není to nějaký zase zásadní příspěvek. Já doufám tedy, omlouvám se, jestli jsem nehovořil dostatečně o některých eh, státech, kde nemáme mandát. Co se týká názoru o Ukrajinu nebo Nord Streamu, to bych asi nechal spíše na komisi. Možná bych mohl říci, že Ukrajina je nyní zásobována ze západu. Možná využívá ruský plyn, ale ze západu před deseti lety to nebylo možné a to je právě úsilí evropské legislativy že bylo možno přesměrovat ty toky eh, s tím propojením v Evropě, že teď je to možné. Takže to nejen pomáhá bezpečnému zásobování v Evropské unii, ale také to zabezpečuje zásobování na Ukrajině. A myslím si, že toto je další hamatatelný užitek pro všechny eh, občany Evropské unie a našich sousedních zemí. A v neposlední řadě se týká remit, jak zde zaznělo, zhruba jsme provedli screening 10%, je zde určitě, které ten automatický systém přináší. Snažíme se vytvořit priority z hlediska četnosti a dopadu. Takže pokud vidíme, někte, že něco na, například nemá takový zásadní význam, tak se tím tak nezabýváme, ale pokud tam je nějaká forma, nějaký model nebo vzor, který se opakuje a je významný pro trh, tak tomu dáváme prioritu. Tak, nyní jsme tedy byli schopni zanalizovat zhruba 10 tohoto objemu. Takže stále se zde hovoří o zdrojích, ale dosud jsme se snažili aby to nebylo tak zjevné, že nemáme dostatek zdrojů. Šíkáme, například díváme se na 10%, ale jakých tedy, kterých těch 10%? Já si myslím, co se týká balíčku o čisté energii a těch nových kompetencí, tak myslím, že tam to bude viditelnější. Měli bychom za dva měsíce eh, zpracovat zprávu o osvědčených postupech, co se týká přenosových sítí elektřiny. To bude s těmi zdroji, které máme, je velmi obtížné připravit zprávu o těch nejlepších postupech. My se snažíme schromažďovat informace z členských států, od národních regulatorní, regulačních úřadů a zpracovat takovou praktickou zprávu. tam to víc v budoucnu to, to bude asi viditelnější. Zatím to není ta viditelnější část naší činnosti. Ale samozřejmě, pokud nebudeme mít dostatek finančních prostředků, tak nebudeme moci eh, tak efektivně eh, vytvářet ty výsledky, jak to děláme. Pro někdy samozřejmě se, nás to dostává do obtížné situace. Děkuji. Well, uh, thank you indeed. I think it was very... Děkuji mnohokrát. Myslím, že všechny vaše odpovědi byly velice zajímavé. Eh, myslím, že jste nám poskytl velice dobrý vhled do celé energetické politiky a sledování trhu v Evropě. Myslím tedy, že Eh, to bylo velice vypovídající pro mnoho lidí v sále. Takže děkuji mnohokrát za účast. A jak jsem říkala, my chceme podporovat vaši agenturu. A i vaše novátorské postupy při řešení problému. Samozřejmě je třeba zajistit více peněz pro agenturu. Doufejme tedy, že e, příští e, rok tedy už budeme moci říct, že ty postupy jsou lepší. Um, uh, uh, Pan ředitel říká, že e, tato prezentace je k dispozici u východu ze sálu, pokud o ní máte zájem. Okay, the next item. Uh, Další bod na pořadu jednání je výměna názorů s komisí na téma ENISA. A kybernetická bezpečnost. Pozvali jsme paní Despinu Spanu, která je ředitelkou pro digitální společnost a kybernetickou bezpečnost na generálním ředitelství Connect. Původně jsme měli na programu pana Johana Lepasára, to je navržený nový výkonný ředitel. Nakonec jsme se dohodli, že tady budeme mít s ním výměnu názorů kvůli slyšení ohledně jeho funkce, že to bude až v září. A využili jsme příležitost pozvat sem někoho z generálního ředitelství Connect na dnešek. tak abychom mohli diskutovat eh, o situaci Enisa v současném kontextu. Takže paní eh, s panu, prosím vás o prezentaci a pak asi eh, poslanci budou chtít s vámi diskutovat. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát vážení poslanci a poslankyně za pozvání. Vítám nebo zdravím také vás, kteří jste novými poslanci, i vás, kteří jste se vrátili. Těším se s vámi na spolupráci. Kybernetická bezpečnost v posledních letech stojí v jádru pozornosti Evropské komise. Vznikla různá politická opatření, včetně nařízení, které se jmenuje Akt o kybernetické bezpečnosti. Tento výbor přijímání sehrával důležitou úlohu, protože byl příslušný pro vyjednávání. Ta skončila v prosinci a akt už vstoupil v platnost 27. června. To znamená, že za poslední dva týdny eh, jsme vstoupili do takové nové epochy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Dochází k revizi stávajícího mandátu eh, agentury ENISA, agentury pro kybernetickou bezpečnost a také zavádí certifikační rámec vůbec poprvé. Když dovolíte, paní předsedkyně, začnu stručnou historií toho, co ENISA dělá a jak dlouho a jaké změny zavádí tento nový legislativní text, akt o kybernetické bezpečnosti, aby se vám vyjasnila situace agentury, která chce být partnerem tohoto výboru v nadcházejících letech. Historie Enisa začala úplně dole na tom obrázku v roce 2004, kdy bylo přijato zřizující nařízení. Vznikla typická decentralizovaná agentura, která měla podporovat členské státy, pokud jde o zabezpečení informací a počítačových systémů. To byla taková první snaha Evropské unie zřídit nezávislou agenturu s konkrétní zprávou ze strany členských států ve spolupráci s komisí. Tato agentura měla eh, především rozšiřovat znalosti o kybernetické bezpečnosti. Mm, to je velice dynamická věc, protože se objevují novinky každý den a také posilovat kapacity členských států. Tento první mandát agentury ENISA měl jedno specifikum, které nenajdete u jiných agentur, a sice, že ten nebyl Eh, ten mandát stálý. Byla tam lhůta, eh, která byla dvakrát prodloužena v roce 2008 a potom v roce 2011, jak vidíte. A pak naposledy v roce 2013 nařízení prodloužilo mandát eh, agentury na dalších sedm let a s tím, že byla žádost na Evropskou komisi, aby do té doby provedla plné hodnocení práce agentury a navrhla, zda by se tato agentura měla stát stálou. V roce 2017 jsme tedy provedli plné hodnocení s podporou nezávislé studie ohledně všech, eh, všem, co udělala agentura a v tom aktu o kybernetické bezpečnosti se navrhlo, aby mandát Enisy byl trvalý. Původní úkoly Enisa Um, ty úkoly se moc nezměnily. Uh, smyslem je uh, přispět k vyšší um, úrovni sítí a um, informací a jejich zabezpečení. V Unii máme v současnosti uh, něco přes 80 pracovníků na plný úvazek. Už se spolupracujeme s experty členských států a také s zástupci soukromého sektoru. Eh, který nám poskytuje mnoho znalostí o problémech s bezpečností v EU. Mandát byl původně dočasný a eh, agentura se usídlala v Řecku. To se nezměnilo. Hlavní oblasti práce ENISA během let bylo poskytovat členským státům a evropským institucím eh, odbornost odborná stanoviska v oblasti kybernetické bezpečnosti, eh, dále provádět eh, studie, eh, pomáhat evropským institucím a členským státům ve vytváření politik v oblasti kybernetické bezpečnosti. ENISA třeba pomáhala Evropské unii při přípravě směrnice Eh, o kybernetické bezpečnosti, která vstoupila v platnost loňský rok a která vytvořila celý takový systém v EU pro kybernetickou bezpečnost. Enisa také byla poradce pro instituce, eh, pokud jde o vytvoření systému. Máme tady tu směrnici podle níž eh, ENISA je součástí nejen eh, sítě pro naléhavé reakce, ale také součástí různých pracovních skupin. Dále také díky směrnici a zakládacímu nařízení má ENISA úkol posilovat kapacitu členských států v oblasti kybernetické bezpečnosti a posilovat spolupráci v EU. Tento obrázek je asi nejvíce vypovídající ohledně toho, čím je ENISA známa. Za prvé Cyber Europe, to je eh, kontrola kybernetické bezpečnosti, která se dělá jednou za dva roky. Vytvořila to ENISA a tam se vlastně združí všichni experti členských států a probíhají eh, vlastně různé simulace scénářů, nějakých útoků a je třeba reagovat. Toto cvičení Cyber Europe umožňuje členským státům, aby zjistili, kde jsou zranitelné, kde musí posilovat své kapacity, ale především členské státy díky tomu se dostávají do simulace situací z reálného života, kde dochází k přeshraničním útokům, a což je samozřejmě možné i v rámci digitálního jednotného trhu. Víme, že dochází k různým narušením bezpečnosti a posiluje to tedy i spolupráci mezi členskými státy. Za druhé, ENISA také odpovídá už 6 let za takzvaný měsíc kybernetické bezpečnosti. Je to celosvětová akce, která probíhá třeba v Austrálii nebo v USA. A vždycky během října Každého roku děláme takovou osvětovou kampaň. ENISA to koordinuje jménem EU. Jedná se o výměnu nejlepších postupů mezi členskými státy, mezi soukromými subjekty, mezi výzkumnými ústavy ohledně celého systému. Netýká se to jenom průmyslu, ale také občanů, studentů. A je to osvěta, jak eh, lépe pochopit problematiku kybernetické bezpečnosti v digitalizovaném světě. Takže to je další eh, osvěta, které se ENISA věnuje. ENISA také dělá takzvanou Cyber Security Challenge, což je soutěž pro mladé studenty z celé EU se zaměřením na eh, konkrétní téma každý rok. Potom, pokud jde o budování kapacity, ENISA po celém světě je dobře eh, známá pro vytváření eh, vlastně eh, nebo schrnutí podoby různých hrozeb, což je užitečné pro vlády i pro průmysl. A ENISA od schválení příslušné směrnice se součástí eh, sítě CSIRT, eh, což eh, jsou všechny týmy pro naléhavé situace v členských státech. Takže máme úlohu i v koordinaci právě těchto naléhavých reakcí. Tohle všechno zůstalo v novém mandátu, ale pak tady jsou i nové prvky. První prvek je to, že ten mandát je mnohem zacílenější hodnocení ukázalo, že ENISA je malá agentura a je tedy důležité, abychom měli podrobně propracované úkoly, abychom je měli dobře, mohli dobře plnit a aby měli prioritu. Enisa nemůže to zvládnout se stávajícími zdroji, takže jak vidíte, teď díky tomu aktu o kybernetické bezpečnosti a díky výboru ITRE, který tento návrh hájil, Došlo k navýšení počtu zaměstnanců, máme teď 84 lidí a do budoucna budeme mít 125 během dalších čtyř let a také navýšení prostředků, kdy se to vlastně zdvojnásobí z 11 na 23 milionů za další čtyři roky. Stávající nařízení eh, o kybernetické bezpečnosti zavádí trvalý mandát, to znamená, ENISA se bude eh, nadále chovat jako trvalá agentura, nebude tam už taková lhuta jako v minulosti. Pokud jde o řízení, ENISA se trochu liší od jiných agentur. Máme řídící orgán, eh, eh, který má 30 členů. Je to 28 členských států, respektive zástupci vládních agentur ze všech členských států a dva zástupci Evropské komise. Eh, tato, tento řídící orgán má důležitou úlohu v ENISA, protože schvaluje veškerá rozhodnutí, která se týkají agentury schvaluje programování na úrovni EU a také jmenuje výkonného ředitele. Řídící orgán, ehm, tomu pomáhá výkonný orgán, to je menší ehm, orgán a ten zodpovídá za eh, ty výkonné aspekty práce agentury, to znamená administrativní a rozpočtová rozhodnutí. Potom máme systém národních styčných důstojníků, který eh, funguje jako politická síť, diskutují se tam nejdůležitější eh, politické záležitosti, na nichž ENISA pracuje. Do aktu o kybernetické bezpečnosti to byl systém sítě a podle tohoto aktu je teď možnost, aby, to, mm, aby se to změnilo v trvalý, trvale fungující orgán. Pak máme výkonného ředitele, který vede agenturu a jemu pomáhá poradní skupina, eh, je to takzvaná eh, skupina, stála skupina zúčastněných stran. Teď se to přejmenovalo na stálou poradní skupinu. Je to skupina lidí, kteří jsou jmenováni na návrh výkonného ředitele řídícím orgánem a oni mu vlastně osobně radí, jsou takový osobní poradci, lidé s výjimečnými znalostmi a pokrývají nejrůznější aspekty kybernetické bezpečnosti a radí přímo výkonnému řediteli. Není to tedy institucionální orgán, je to skupina dotčených stran, eh, která spadá pod výkonného ředitele a funguje ad hoc. A potom samozřejmě zaměstnanci ENISA, eh, rozděl, eh, ty jsou rozděleni do různých odborů a oddělení jako v jiné agentuře. Pokud jde o jmenování výkonného ředitele, a to vlastně vyvolalo tuto diskusi, podle toho aktu eh, to, ta úprava se moc neliší od předchozí regulace. Výkonný ředitel je jmenován řídicím orgánem na základě eh, zúženého seznamu schvalovaného Evropskou komisí. Evropská komise tedy schvaluje tento zúžený seznam kandidátů a to transparentním procesu. Je to úplně stejné jako u jiných eh, vyšších postů v Evropské komise. Jsou to stejné kroky. Ke zvolení ředitele je požadavek dvou třetinové většiny. Eh, mandát ředitele je pět let a v aktu je stanoveno, že před jmenováním výkonný ředitel má být pozván Eh, aby se vyjádřil před relevantním výborem, tedy ITRE Evropského parlamentu a zareagoval na otázky poslanců. To je ten asi postup, o kterém jste hovořila, paní předsedkyně, a odložili jste ho na září. Řídící orgán po této diskusi v Evropském parlamentu formálně přistoupí ke jmenování výkonného ředitele. Jehož mandát končí 15. října. Po 15. říjnu bude žádoucí pro kontinuitu práce agentury, aby tedy byl jmenován výkonný ředitel a proto řídicí orgán rozhodl už minulý týden eh, poměrně rychle po schválení toho zuženého seznamu od Evropské komise, ten, přiš, ten byl v květnu. Řídící orgán informuje Evropský parlament Eh, pokud se rozhodne prodloužit mandát výkonného ředitele po těch pěti letech. Pokud jde o načasování, my jsme čekali na uzavření jednání o aktu o kybernetické bezpečnosti, než jsme celý tento postup zahájili. Akt o kybernetické bezpečnosti zahrnoval i diskusy o délce mandatu, sídle výkonného ředitele, všechny ty podmínky, Eh, pro to nové místo rozho- byly rozhodnuty v tom aktu o kybernetické bezpečnosti. Evropská komise tedy zveřejnila inzerát na toto místo po dokončení jednání, tak eh, aby to bylo v souladu s požadavky aktu o kybernetické bezpečnosti a potom eh, od prosince do května připravovala ten nesužený seznam kandidátů. Jaké jsou hlavní nové úkoly ENISA? Eh, od 27. června a nový výkonný ředitel bude za to odpovídat, za tuto novou epochu v životě agentury. Pokud jde o rozvoj politik a provádění, to Enisa dělá eh, od samého počátku, ale od té doby samozřejmě se objevily nové právní předpisy, které přidaly eh, Enise mnoho úkolů, provádění nařízení o elektronické totožnosti, směrnice ENS e ENIS a také máme odpovědnost za provádění směrnice NIS. E, takže my jsme třeba pomáhali členským státům při definování různých relevantních vzorů a také máme e, výroční zprávu o stavu provádění rámce o kybernetické bezpečnosti takže my zkoumáme i právě ten eh, rámec politiky pro kybernetickou bezpečnost. ENISA podporuje členské státy a evropské instituce ve zvyšování jejich kapacit, podporujeme sdílení informací a od aktu o kybernetické bezpečnosti zodpovídáme také za vytváření systému eh, pro eh, odhalování Eh, zranitelnosti. To je novinkou na základě požadavku tohoto výboru Evropského parlamentu, kde Enisa byla vyzvána, aby zavedla politiku pro zjišťování zranitelnosti jako součást eh, posilování mentality pro sdílení informací, což je velice důležité v oblasti kybernetické bezpečnosti. A Enisa také eh, podporuje revizi politik členských států i EU, také podle směrnice NIS. Pak ještě podle aktu o kybernetické bezpečnosti máme další úkol, jakožto ENISA, pokud jde o operativní spolupráci. Je to článek 7 aktu. Nejenže ENISA nadále má úkoly podle směrnice NIS, je sekretariátem eh, sítí pro naléhavou reakci, radí členům, jak zlepšovat svou kapacitu, ale ještě také odpovídá v případě nějakého velkého kybernetického útoku, přeshraničního útoku, musí eh, poskytovat eh, nebo vytvářet situační zprávu a případně zajišťovat i podporu členských států podle jejich potřeb. Kromě toho ENISA zodpovídá eh, za zprávy o technické situaci v oblasti kybernetické bezpečnosti také musí vytvářet určitý informační uzel. Teď nemáme žádný centrální informační uzel, takže je tady ještě toho hodně, co tato relativně malá agentura v dalších letech bude muset dělat. V rámci operativní spolupráce, a tím skončím, paní předsedkyně, aby byl čas na otázky, je podpora u technických eh, eh, šetření ex post když tak dojde k nějakému kybernetickému eh, útoku, eh, tak eh, nemáme žádný další postup. Teď Enisa bude vytvářet hodnotící zprávy a bude nadále vyvíjet kapacity, abychom mohli jednat ve smyslu blueprint. Od září 2017 Evropská unie má takzvaný blueprint, což je takový manuál, co kdo bude dělat v případě nějakého dalekosáhlého incidentu v EU a ENISA by tam sehrávala důležitou úlohu spolu s dalšími agenturami, takže musí rozvíjet svou kapacitu a to ve spolupráci z CERT EU, což je orgán pro naléhavou reakci. Jedna z nejdůležitějších změn v rámci tohoto aktu je odpovědnost za certifikační rámec. To bylo zavedeno aktem o kybernetické bezpečnosti. Je to vůbec eh, první certifikační rámec v EU. Pro propojené výrobky, propojené systémy jsme až do toho aktu takový právní předpis neměli ne, žádné právní předpisy se základními požadavky na bezpečnost produktů IKT. Tento rámec je dobrovolný, má napomáhat v oblastech trhu a pro výrobku, kde je to nejvíce potřeba. A ENISA stojí v, rá, v jádru tohoto rámce. Vytváří schémata, která se později stanou celoevropskými schématy, které budou platné v celé EU. Tento certifikační rámec spravuje inkluzivní systém členských států a zúčastněných stran, které radí Evropské komisi při vytváření ročního pracovního programu toho, co se má certifikovat. Pak tento program je sdělen do ENISY, která musí začít provádět hodnocení různých schémat, vypracovávat normy, jednat se zúčastněnými stranami. Je to velký objem práce Eh, hodně nároků na zaměstnance a zdroje, proto jsme na to vyčlenili hodně zdrojů a je to práce, která musí začít okamžitě, protože už teď trh má zájem na zahájení certifikace, zvláště v některých oblastech. Takže to je asi jeden z nejnáročnějších a nejnaléhavějších úkolů, které NISA bude plnit v nadcházejících, řekla bych, přímo dnech. A samozřejmě eh, standardizace hodně souvisí s certifikací a my chceme vytvářet i takovou tržní observatoř, která bude sledovat trendy. Takže to je v kostce historie a nové úkoly eh, ENISA podle aktu o kybernetické bezpečnosti. Paní předsedkyně a ráda zodpovím jakékoliv otázky. Děkuji. Yes, thank you very... Ano, děkuji mnohokrát za vaši prezentaci, která přichází ve správný čas. Někteří kolegové už se přihlásili o slovo. Takže nejprve paní Niebler. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní Spanu. Jsem velice ráda, že jste dnes přišla mezi nás na výbor. A ještě bych možná předeslala, že Budu také velice ráda, že zde budeme moci uvítat nově zvoleného ředitele, pan Nisi, pan Lepasara. Já jsem se původně domnívala, že se dostaví již dnes. A protože pokud má zahájit svou práci již v Římu, tak samozřejmě co možná nejdříve si ho musíme pozvat sem na výbor, aby fungovalo to předání funkcí. Několik otázek. První poznámka. Také s ohledem na novou komisi. Téma kybernetické bezpečnosti je jedno z nejdůležitějších témat, které máme v Evropské unii. A jsem velmi potěšena, že paní Spanu, že Pomocí aktu pro kybernetickou bezpečnost jsme udělali z ENISY agenturu, která sehrává prominentní roli v oblasti kybernetické bezpečnosti. V legislativním období právě parlament velice politickou váhu přikrádal tomu, aby Enisa nebyla pouze nějakým sekretariátem pro členské státy či pro komisi, ale zde napříč frakcemi v parlamentu jsme se shodli na tom, že nám velmi jde o to, abychom zajistili nezávislost této agentury, aby měla také vlastní úkoly. Vy jste o tom hovořili, operační spolupráce, to je pro nás velmi zásadní téma. A vždy bylo a také zapojení Enisy do přípravy standardizace a certifikace zejména to Candidate Service Security Security Certification Scheme, to je, myslím, asi jedna z těch nejdůležitějších úloh, která vás čeká a jistě my jako parlament vás podpoříme. Dvě otázky. Five Chief, to je také velké téma ve všech členských státech, tedy pět G mnoho členských států už byla vypsána výběrová řízení, to se týče rozdělování licencí. Komise eh, před několika měsíci ještě eh, předložila doporučení k 5G a k bezpečnostním požadavkům na tu novou síť. Ptám se, jak vypadá aktuální stav věcí. Koordinují se členské státy mezi sebou i právě s ohledem na 5G, jeho zavádění v Evropě a bude ten první kandidát do eh, tohoto Cyber Security Certification Scheme právě eh, ta technologie 5G. A druhá otázka je politická. Ráda bych věděla, co si o tom myslíte. Téma digitální svrchovanost Evropy. My o tom zde právě diskutujeme je to velmi důležité, když vidíme, jak silně se zapojují neevropští poskytovatelé na, do evropského trhu se svými produkty a službami a jak se snaží ho ovládat. Takže já si myslím, že je to téma centrální a ptám se, jak vy se k tomu stavíte, vaše agentura, vaše generální ředitelství, kdybyste mi tady mohla nějak upřesnit, čím přesně se zabýváte a co hodláte v této věci učinit, budu vám velice vděčná. Děkuji. Děkuji. Další řečnice. Mhm, děkuji za vaši skvělou prezentaci. Bylo to velmi zajímavé vyslechnout a těším se na diskusi s panem Lepasarem, jsem si, který určitě bude vynikající ředitel Enisy a skvělý manažer. Já jsem pozorně vyslechla, co jste říkala. Chtěla bych vám poblahopřát za ten dokument o evropské průmyslové politice, který se zaměřuje také na tu digitální svrchovanost, o které se zmínila paní Niebler. Moje otázka se také týká té digitální svrchovanosti. Jaký, eh, po, jak je tento pojem vnímán na mezinárodní scéně. Já nebudu opakovat tu otázku, předpokládám, že už jste si zaznamenala, ale chtěla bych položit takovou obecnější otázku o spolupráci a zejména mezinárodní spolupráce. Z vaší prezentace vidím, jak ENISA spolupracuje se všemi zúčastněnými subjekty, občanskými společnostmi, občany, soukromým sektorem, ale mezinárodní spolupráce je také zásadní, zejména v dnešní době, kdy například například v OSN se vedou <laughs> diskuse o budoucnosti bez, kybernetické bezpečnosti, máme tam pracovní skupiny a tak dále. Jak a kde tedy zde vidíte roli Enisy, zejména se zohledněním toho, že jste jeden z těch aktérů eh, v té širší evropské politice kybernetické bezpečnosti. Děkuji, děkuji za tuto otázku. Paní Gamal. Děkuji, paní předsedkyně. Já také velmi děkuji za tuto prezentaci, která byla velmi zajímavá. Já bych se chtěla dotknout toho, co se bude dít v budoucnosti s těmi kompetenčními středisky, které jsou tedy skvělou příležitostí, jak vidíte budoucí vztah mezi těmi ty vol, mezi těmito jednotkami, mezi těmito subjekty a členskými státy a vidíte nějaká relevantní témata, která by eh, spolupráci v budoucí, eh, na, kterých, eh, na která by se tyto jednotky měly zaměřovat a co mm, a potom jsou zde finanční eh, otázky. Ta kompetenční eh, centra budou tedy financována z programu Horizont, který je zaměřený na civilní kybernetickou spolupráci a digitální Evropa tam vlastně je určité propojení mezi civilními a vojenskými projekty. Financování se bude překrývat tedy v této oblasti e, z hlediska civilní a vojenské kybernetické bezpečnosti a otázka, co se týká spolufinancování ze strany členských států centrum, centrum kompetence není na seznamu Horizontu 2020. Takže jak komise vidí toto z hlediska odpovědnosti členských států, pokud jde o financování. Děkuji. No, dobře, <laughs> děkuji. Paní Karvajo, děkuji. A opravdu děkuji za velice dobrou prezentaci, velmi podrobnou. Já bych měla otázku zaměřenou na logistiku ta logistická otázka je ta skutečnost, že kybernetická bezpečnost je velice důležitá pro Evropu a ten význam její stále roste. A mám určité obavy, co se týká logistiky. V minulosti jsme měli určité obavy ohledně problémů s vytvářením, s budováním zdrojů pro agenturu v Heraklionu. Je to tedy už překonáno. Je, je už nyní tedy schopná agentura plnit všechny své úkoly. A moje druhá otázka se týká nebo souvisí s tím, o čem už hovořila moje kolegyně o sítích 5G, 5G, kde chce Evropa získat technologické vedení. Jaká je role agentury ENISA v této oblasti, aby tedy jsme zajistili, že Evropa nezůstane pozadu. A poslední bod je to místo předseda SIP a předseda Juncker požádali o studii ohledně budoucnosti eh, kybernetické bezpečnosti to byla nezávislá skupina expertů, kteří na tom pracovali, na tom vědeckém stanovisku a bylo tam riziko určitého izolovaného přístupu, který způsobuje zranitelnost v jednotlivých odvětvích protože možná některá průmysly, některá odvětví mají svůj vlastní izolovaný přístup ke kybernetické bezpečnosti a není zde dostatečná interoperabilita, což vede k určité zranitelnosti systému. Jak se tedy ENISA staví k této otázce? Děkuji předem za odpověď. Další řečnice. Vy jste hovořila o kybernetické bezpečnosti, o těch pokynech, ale ten akt o kybernetické bezpečnosti mm, by měl tedy zajišťovat určité bezpečnostní standardy. Nicméně náš trh, naše trhy jsou plné výrobků, které nejsou bezpečné a které jsou méně nebo více propojené s internetem. Vidíte způsob, jak zavést tyto minimální požadavky? na certifikační systémy, na certifikační schémata v blízké budoucnosti? Děkuji. Děkuji. Pan Kubilius. Děkuji za slovo a děkuji za vaši prezentaci. Když já pocházím z národní politiky, tak bych rád věděl, jaký mandát máte monitorování situace v, na, v národních eh, vlád, tedy na, na národní úrovni a jaké nástroje máte k, k tomu, když vidí, zjistíte, že v nějakých případech je, jsou tam slabiny v oblasti kybernetické bezpečnosti. Já zde vidím určité podobnosti, například s bankovním trhem, s finančními trhy. Hmm, zažili jsme nedávnou globální krizi. Některé státy byly slabší a všichni jsme byli schovaní. Takže co v oblasti eh, kybernetické bezpečnosti, tam jde nejen o výměnu těch poznatků, těch znalostí, ale také určitou úroveň supervize. Hm. Dě- mm, děkuji. Paní Dlabajová. Děkuji. Já si myslím, že je zde tolik různých otázek souvisejících s kybernetickou bezpečností. Já bych se chtěla zeptat na takovou obecnější věc. Já vím, že data čím dál více řídí ekonomiku, jaký bude program ENISY, aby se zvýšila bezpečnost dat, zejména v souvislosti s umělou inteligencí. Jak bude ENISA řešit toto téma? Jsou nějaké plány do budoucna? A potom konkrétní otázka o malých a středních podnicích. Někdy, když se hovoří o kybernetické bezpečnosti, tak se to bere jako národní téma, ale většinou právě vlečina těch útoků se týká právě malých a středních podniků. Ty jsou malé, nemají takové zdroje, může dojít k lidským chybám. Jak jak tedy komise propojuje tato témata v souvislosti se zaškolováním, výměnou osvědčených postupů, jakým způsobem se řeší toto téma. A potom téma vytváření těch režimů a certifikace v oblasti kybernetické ehm, bezpečnosti zde nebudou potenciální bariéry pro malé a střední podniky, jak tedy komise předpokládá eh, přátelské, tedy přátelskou implementaci tady toho tedy eh, ze strany Enisy. Děkuji. Děkuji. Paní Spiraky. Thank you, chair. Thank you for having... Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za to, že jste přišla. Já bych chtěla položit dvě otázky. Myslím si, že kolegyně už ji položili, je pro nás důležité, abychom pochopili, jak eh, pracujete s členskými státy, ty nástroje, které využíváte při vaší spolupráci a informace, které vlastně získáváte nejen z hlediska kybernetické bezpečnosti ve veřejném sektoru, ale také co se týká bezpečnosti osobních údajů a potom co se týká financování. Chtěla jsem se zeptat, jaký typ finanční podpory potřebujete potřebujete, zda potřebujete určité příspěvky z členských států nebo příspěvky z finančních nástrojů, které jsou v současné době k dispozici. Děkuji. Děkuji, paní Weiss. Thank you. And, uh, thank you. Děkuji a děkuji za velmi um, vhodnou a dobře načasovanou prezentaci systému kybernetické bezpečnosti a jak to funguje v současnosti. Ale je zde vždy určité ale, protože já jsem politička, jsem zde nová v tomto parlamentu a pokud bych, když se vrátím do Dánska, Hovoří se zde tedy o otázce zabezpečení malých a středních podniků a perspektiv z hlediska kybernetické bezpečnosti, ale také eh, už kolegové vyjádřili určité obavy ohledně kybernetické bezpečnosti ve veřejném zdravotnictví například. Já bych tedy ráda věděla, jaké jsou cíle pro mě a mé kolegy tady abychom na nich pracovali v budoucnu, protože já chápu tu, prez, já, tu prezentaci, kdyby bylo všechno v pořádku, všechno funguje. Já vím, že to je samozřejmě asi zjednodušený obrázek, ale kdybych Chtěla bych vědět, co tedy eh, v další fázi je potřeba dělat. Bylo by možné tedy trošku rozvést tady tento obrázek. Už také kolegyně přede mnou se ptala, zda potřebujete více peněz. Na co vlastně potřebujete více peněz a více zdrojů? Konkrétní otázka tedy. Děkuji. Děkuji. Pan Giaps, děkuji mnohokrát zejména tedy za práci, kterou odvádíte na té certifikaci a poskytování hm, eh, bezpečnosti v oblasti kybernetiky. Já bych se zeptal na možné propojení a jaký máte názor ohledně pojítka mezi kybernetickou bezpečností a Evropskou obranou unii se zohledněním narůstajících kybernetických hrozeb ze strany různých agresivních totalitních režimů sousedních zemí. Vy jste se zmínila o určitých cvičeních, které se organizují, ne, co se týká nejen obraných, ale také ofenzivních eh, útočných kapacit Evropské unie nebo je to spíše ponecháno na na to, nebo na, bude to na těch centrech excelence kybernetické bezpečnosti. Děkuji, děkuji. A poslední, pan Flego. Mm, děkuji. Nice, evo, neču ponavljati. Děkuji mnohokrát. Ehm, já tady nebudu opakovat e, otázky, které byly četné a velice zajímavé. Myslím si, že toto téma je nasmírně zajímavé. Jsem velice rád, že takto o tomto tématu uvažujeme společně s vámi a také zohledňujeme možnou změnu mandátu NSI budoucnosti. Neboť eh, čím dál tím více se nás týkají veškerá ta témata, na kterých eh, Enisa pracuje. Eh, já si myslím, že bylo třeba posílit i spolupráci mezi členskými státy prostřednictvím zejména vzdělávání, tak aby byla vhodná reakce na krize. Taky by bylo vhodné se možná obrátit na univerzity, abyste jim předložili veškeré možnosti, které existují. A proto navrhuji, Ptám se tedy, pokud máte dostatečný rozpočet, dostatečné personálu, tak by bylo asi vhodné více zainvestovat do marketingu, tak, aby jste dokázali eh, evropským občanům jasně poukázat na nebezpečí, která nás ohrožují v této oblasti čím dál tím více eh, tady máme nechci k tomu využívat systémy eh, takzvaného internetu věcí. Já se ptám, co dělá vaše agentura v této oblasti, neboť internet věcí je skutečně bez pochyby naší budoucnosti. Děkuji. Děkuji, pan Christof. Děkuji, budu velice stručný. Jistě víte, že Eh, tady jsme měli velké problémy v Bulharsku, co se týkalo ochrany údajů. Měli jsme velký únik eh, údajů komerčního charakteru a minulý týden jsme měli obrovský údaj osobních údajů více než 5 milionů osob. ty údaje unikly vlastně z finančních úřadů. Já se ptám, jste v kontaktu s bulharskými orgány a dáváte jim nějaká doporučení? Last one on my list. Poslední na mém seznamu je pan Heiser. No děkuji, paní předsedkyně. Já bych se rád vrátil k té síti 5G a chtěl bych se vás zeptat, protože tam dojde k transportu obrovského množství dat Možná to bude stokrát rychlejší potom, než je to možné teď se, čtyř, se sítí 4G takže tam bude ještě hodně výzev s tím souvisejících také v oblasti kybernetické bezpečnosti. Víme, že ten hlavní, ty mainstreamová média informují o posledním eh, vývoji, o eh, konkurenci mezi moc eh, státy jako USA, Čína, Indie, Evropa a tak dále, ale stále nemáme nebo máme ještě mnoho nezodpovězených otázek ohledně toho, co je síť 5G, zda je skutečně bezpečná, zda jsme opravdu při, připraveni, zda skutečně dokážeme uh, zajistit eh, převod tě, maximálního objemu těchto dat bezpečným způsobem. Zda to tedy bude mít tu hodnotu uh, za, ty, za tu cenu. Uh, bude to asi trvat ještě dlouho, možná 100 miliard, možná mnoho miliard se ještě bude muset investovat. Takže jsme na to opravdu připraveni. Děkuji. Ještě někdo další se chce zeptat? Myslím se, že jsou to velmi relevantní otázky, které zde zazněly. Vypadá, že máte dobrou znalost tohoto tématu a že výbor skutečně bere téma enisy a kybernetické bezpečnosti velmi vážně. Tak prosím, možná byste mohla reagovat. Děkuji paní předsedkyně a děkuji vám za všechny tyto relevantní otázky. Já musím vyjasnit, já nejsem ředitelkou Enisa, protože Možná jsem se nevyjádřila úplně jasně. Já jsem ředitelkou v Evropské komisi v oddělení, které má na starosti kybernetickou bezpečnost a část mých úkolů je implementace legislativy pro ENISu. Takže já a mý spolupracovníci spolupracujeme denně s agenturou, odpovídáme za její finanční nařízení, za její zdroje a za zajišťování ještě to spolupráce, takže mnoho otázek, které zde zazněly na Enisu, já se pokusím na ně odpovědět, protože s ní spolupracujeme ale moje role je tedy ředitelka pro kybernetickou bezpečnost v Evropské komisi. Omlouvám se, jestli jsem to na začátku neřekla jasně. Paní Nibler, děkuji vám za vaši podporu i co se týká aktu o kybernetické bezpečnosti. Vy jste se ptala a někteří další poslanci na tu síť 5G. To je opravdu hodně diskutované téma ve světě v dnešní době, takže co se týká bezpečnosti sítí 5G, to je tedy oblast mé odpovědnosti. Tak Evropská komise schválila doporučení v letošním roce pro členské státy, jak zajistit bezpečnost sítě 5G. To je právě proto, protože jsme těži, v těžišti, v centru toho dění a je zde vlastně celé spektrum opatření. Tato doporučení se vlastně vyžadují koordinovaný přístup ze, člen, ze strany členských států, kde se nejprve musí provést náležité hodnocení rizik, kde ta rizika se nacházejí, kde tedy hrozby mohou být pro síť 5G a potom bychom měli navrhnout takovou sadu nástrojů pro řešení těchto rizik. Tato doporučení byla schválena v březnu 2019 a Členské státy spolupracovaly v rámci pracovní skupiny, která byla eh, ustavena, je to vlastně příklad toho práce na, spolupráce na evropské úrovni. Je tam zastoupeno všech 28 členských států, Evropská komise a ENISA, aby připravili ty pokyny pro mnoha témat. A ti to tedy mají odvádět práci na tom hod- rizikové hodnocení rizik sítí 5G. do kdy členské státy mají předložit národní hodnocení riziko bylo 15. července, minulý týden tedy. Komunikovali jsme o tom minulý pátek. A nyní komise a ENISA tedy si musí přečíst tato hodnocení rizik a potom zpracovat zprávu o tom, kde jsou ta hlavní rizika, která se týkají nejen technických, ale i politických věcí. Takže to doporu, ta doporučení jsou taková globální. ENISA má také za úkol zpracovat také takové pozadí, takové podmínky hrozeb pro tu síť 5G ENISA jediná organizace, která už se tím zabývala v roce 2015, takže oni v podstatě revidují tuto zprávu na globální úrovni, kde jaká jsou tedy hrozby pro síť 5G. A potom do konce roku by Evropská komise měla navrhnout taková společná opatření pro řešení těch identifikovaných rizik, tak jak je předali členské státy. Co se týká certifikace, protože zde zazněla ta otázka, tak toto doporučení uvádí opravdu, že když budeme mít certifikaci pro 5G, tak členské státy to musí zavést povinně. Takže to jsou doporučení pro toto velice důležité téma. Co se týká bezpečnosti, Komise také samozřejmě se dívá na, eh, zdravot, na dopad na zdraví té frekvence 5G, takže máme zde zvláštní studii, vědeckou studii, která se tady tím zabývá. Takže je zde také propojení s tou certifikací. Pokud se týká, vy jste poblahopřáli Enise, k tomu dokumentu o politice. Já děkuji sice za toto blahopřání, ale ten dokument zpracovala Enisa. Pokud jde o mezinárodní spolupráci, tak to je něco, co pravděpodobně, o čem vás dostatečně neinformujeme. Vedeme s konkrétní dialog se všemi těmi zapojenými partnery ve spolupráci s vnější službou pro vnější činnost a společně s Evropskou komisí příslušná oddělení, která mají na starosti kybernetickou bezpečnost. Takže já si myslím, že pro vytváření politik a pro obecnou politiku, aby byl veden tento dialog o kybernetické bezpečnosti. ENISA samozřejmě spolupracuje s příslušnými agenturami ve světě, Tady možnost je podle aktu o kybernetické bezpečnosti. To je také otázka, ale poskytování zdrojů samozřejmě. Ráda bych přešla k vztahu mezi NSO a těmi centry eh, kybernetické kompetence. O tom se vedla diskuse v rámci diskuse o rozpočtu. ENISA je decentralizovaná agentura, která by měla podporovat členské státy při vybudování kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti, co se týká zřízení informací, know-how, budování ochrany mm, v rámci kybernetické bezpečnosti na straně znalostí a na straně operativní. Co se týká výzkumu, inovací a také investic do kybernetické bezpečnosti, tak zde už to probíhalo doplňkově v rámci programu Horizont nebo Connecting Europe Facility. O tom se už hovořilo u příštího víceletého finančního rámce má komise dva nástroje, kde hraje kybernetická bezpečnost důležitou roli. To je Horizont Evropa, kde je kybernetická bezpečnost zmíněna jako důležitá oblast a potom program Digitální Evropa, což je průmyslový program, který má tři pilíře inteligent, eh, umělá inteligence a jeden z těch tří pilířů je právě kybernetická bezpečnost. Důvod, proč navrhujeme vytvořit to středisko nebo ta centra, aby se v rámci sítě sdílely tyto znalosti, aby se využívaly lépe tyto finanční příležitosti protože je zde vlastně ta, ten pojem hodnota za příslušné peníze, tak aby ty projekty, které se provádějí, se skutečně dostaly na trh. Jsou některé velmi zajímavé projekty, které jsou prováděny, ale nikdy se jaksi nedostanou na trh. Takže my chceme dát příležitost všem, kteří mají vlastně kompetence a excelentnost v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby se do toho mohli zapojit. Vedeme, už jsme měli dva trialogy v této oblasti a dále pokračujeme jednání v radě pro třetí, aby třetí trialog, až, budou, až budete připraveni, zpravodajové a stínoví zpravodajů, navrhli jsme třívrstvový systém. Nejprve vytvořit komunitu všech kompetenčních středisek v oblasti kybernetické bezpečnosti v minulé eh, v Evropě. Máme 650 center kompetence v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě to jsou vlastně eh, jednotlivé laboratoře až po velké aktéry v oblasti kybernetické společnosti. Takže by měli vytvořit takovou komunity, budou tam eh, národní koordinační centra a budou dostávat financování z evropského rozpočtu. A to by mělo dát možnost těm členským státům, které nemají zatím tyto tuto kapacitu, zde zazněla otázka, co tedy ti, kteří nemají kapacitu, tak cílem je tedy spojit vlastně zdroje a síly členských států. Potom bude to Evropské kompetenční centrum, které bude koordinovat tuto komunitu a tam se budou připravovat ty pracovní programy, kde se bude rozhodovat, kdo a kde se bude provádět výzkum a inovace. Je to poměrně inovativní přístup ale abych odpověděla od, na, otáz, na tu otázku strategické autonomie, tak to je právě o tom, abychom byli strategičtí, měli k dispozici finanční prostředky a rozhodovali eh, jak budou ty prostředky přidělovány v této oblasti. V rámci programu Digitální Evropa můžeme mít určitá řešení, souhlasíme, že zde jsou potřeby ta kompetenční centra, to bude vlastně, budou zapojovat malé a střední podniky, které mají nedostatečné financování, protože nedosáhnou na evropské programy. Takže prostřednictvím těch kompetenčních center budou mít stejný hlas, takže to je pro malé a střední podniky příležitost. Je to komplexní, složitý návrh, ale je to návrh, který přináší přidanou hodnotu question on the co-financing, uh, this is really... Pokud jde o financování, to je téma, které projednáváme s členskými státy. Bude to důležité eh, téma pro ně a budeme rozhodovat o jednotlivých programech Horizont Evropa nebo program Digitální Evropa. A nemohu se k tomu vyjádřit více, protože ten mandát to bude jejich rozhodnutí. Ale takové jsme fázi. Právě teď o tom diskutujeme s členskými státy a rada má velice dobrý program. Dnes to tady měli finské předsednictví, myslím, že to tam zaznělo, že to je jedna z jejich priorit. Potom certifikace, malé a střední podniky, priority certifikace. Malé a střední podniky dnes skutečně nemohou snadno eh, si opatřit certifikaci, protože to je dost nákladné. Máme vzájemné uznávání v Evropě eh, mezi 14 zeměmi, stojí to dost peněz a je to nákladné pro malé a střední podniky zaplatit si certifikaci. Pokud bude evropský systém One Stop Shop, bude to konkurenceschopnější, bude více možností požádat o certifikát v Národní laboratoři. S jedním certifikátem, který dostanete v jedné zemi, budete moci podat žádost pro celou EU. Pokud se podíváte na posouzení dopadu, Malé a střední podniky byly jedním z hlavních důvodů, proč jsme to navrhli, protože systém vzájemného uznávání není dobrý pro malé a střední podniky. Musíte platit v každé zemi, kde chcete certifikát uznat. Takže tohle bude přístup One Stop Shop. Jak rozhodneme, Eh, kde to budeme používat. Někteří hovořili o internetu věcí. Podle aktu o kybernetické bezpečnosti musíme mít roční pracovní program, který stanovuje priority certifikace. Dnes evropské zdroje pro certifikaci bych, to bych asi napočítala na jednom prstu, vím, že tady kolega z Enisa, ale potvrzuje, že mám pravdu. Možná na konci roku budeme moci použít prsty na obou rukách, ale pořád je toho velice málo. Musíme postupovat krok za krokem. Také musíte vytvářet normy pro jednotlivá schémata a to také zabírá čas. Ale vidíme tady příležitost v oblasti internetu věcí. Mohu se s vámi podělit o zkušenost členských států. Měli jsme neformální jednání s certifikační skupinou v členských státech vznikla na základě toho aktu. Setkali jsme se v první polovině července a čtyři členské státy momentárně na národní úrovni připravují certifikace internetu věcí. A to je příležitost pro vytvoření celoevropského systému. Pokud vzniknou normy, tak je pak můžeme využít a můžeme dát prioritu internetu věcí. A to je i zodpovídá vaší otázku, co uděláme se všemi těmi souvisejícími výrobky. Certifikace není jedinou cestou, ale bude to cesta, jak zajistit, že výrobky, které se dostávají na evropský trh, mají nějakou záruku toho, že byly skutečně vyzkoušeny. Takže to je jedna věc, řešení, jeden způsob řešení problému. Potom 5G, tam platí to tež. Doufáme, že brzy budeme moci zahájit certifikaci 5G. Je to velice důležité zase kvůli normám, ale je to určitě oblast, na kterou se chceme zaměřit. A potom kritická infrastruktura. Během jednání o aktu o kybernetické bezpečnosti se hodně diskutovalo o kritické infrastruktuře. To je důležitý prvek směrnice NIS. Směrnice NIS, a to zodpovídá i vaší otázku, kdy, když pojedete zpět do Dánska, co dělat nebo co říci. Moje původní prezentace se týkala jenom ENISA, ale teď mám příležitost mluvit i o dalších věcech. Směrnice NIS poprvé zavedla povinnost pro všechny provozovatele kritické infrastruktury nebo základních služeb, jako jsou nemocnice, banky, dopravní služby, plnit bezpečnostní požadavky ale nedefinovaly se právě tyto požadavky. A my doufáme, že pomocí certifikačního rámce stále více provozovatelů bude mít zájem o certifikované služby, aby mohli prokázat, že plní vysoké bezpečnostní požadavky. Ale teď aspoň v evropských právních předpisech máme tuto povinnost. Tato povinnost začala platit loni Budeme to sledovat, protože je tady povinnost pro členské státy, aby podávali každoroční zprávy komisi ohledně toho, zda ty provozovatelé třeba nahlásili nějaké významné incidenty. To je další povinnost podle směrnice NIS. Směrnice NIS bude revidována do roku 2021 a oblast kritické infrastruktury bude asi jednou z oblastí, kterou budeme zkoumat, ale záleží to samozřejmě i na politických směrech, na nové politické hierarchii, ale zvolená předsedkyně už ukázala, že kybernetickou bezpečnost považuje za jednu z priorit. Co ENISA potřebuje a jaká, jaké je místo ENISy v rámci ostatních institucí? Pokud jde o financování, ENISA má malý rozpočet. Naštěstí se podařilo rozpočet navýšit na příští čtyři roky, ale pořád je to ještě malý rozpočet. Myslíme si, že až bude vytvořeno na ta síť center, tak Enisa bude moci fungovat i v rámci této struktury a těžit z toho. Zatím k tomu nemá příležitost. Kromě diskusí a kontaktu se zúčastněnými stranami nemá Enisa jinou možnost spolupráce s dalšími aktéry Eh, s komunitou kybernetické bezpečnosti. Přitom by tam mohly být velice zajímavé vazby. A my jsme byli požádáni, abychom tyto vazby vyjasnili a doufáme, že následně v nařízení tomu tak bude. Enisa určitě potřebuje větší podporu, ale zatím eh, potřebuje také dovednosti. V Evropě eh, i na druhé straně Atlantiku v USA nám chybí 350, nám bude chybět v roce 2025 350 tisíc odborníků na tuto oblast. To tež platí pro USA, jak jsem četla nedávno v jedné studii. A je tedy třeba, aby Enisa opravdu získala schopnosti, tak aby mohla být sam, sam, sama vzorem excelence v tom, co dělá. A to je věc, co nelze koupit za peníze. To potřebujeme získat formou spolupráce. A tím se dostávám k poslední otázce, která se týkala toho, jak měříte ti, kteří jsou dobří, má v tom úlohu nějaká nějakou NSA. To je právě problém, který se snažíme řešit směrnicí NIS. To byl první právní předpis o kybernetické bezpečnosti, který vyžadoval, aby každý členský stát měl strategii kybernetické bezpečnosti, tým pro naléhavé reakce a aby vytvořil do, skupiny dobrovolné spolupráce, díky jim členské státy mohou spolupracovat. A e, členské státy se k tomu postavily pozitivně. Úlohou NSA je pomáhat členským státům, které nemají kapacitu toto vytvořit nemají eh, prostě někoho, kdo by to mohl udělat, tak se jim pomáhá. Ale členské státy si mají tu kapacitu vytvořit na základě směrnice ONIS a my jako komise jim máme pomáhat. Takže opravdu v tom máme svou úlohu. A k té poslední otázce eh, týkající se Bulharska, víte, že naše komisařka Gabriel tuto zemi dobře zná a samozřejmě jsme na to byli okamžitě upozorněni, bylo to velké narušení dat a bezpečnosti, byli jsme v kontaktu s příslušnými úřady a e, síť těch relevantních týmů byla v kontaktu. Je to příležitost, která ukazuje, že tato síť pomáhá. Zároveň tato narušení jsou stále častější a myslíme si, že když budeme sdílet informace, tak můžeme zabránit tomu, aby se to dělo v jiných zemích a abychom tedy věděli, jak to řešit. Potom vazba na obranu. V návrhu týkající se kompetenčního centra, a tento výbor o tom dopodrobně diskutoval, je možnost, aby to kompetenční centrum bylo požádáno, aby se stalo nějakým projektovým, manažerem projektu pro Evropský obraný fond, ale to musí být požadavek členského státu, protože členské státy spravují ten fond. Ale je tady vazba mezi eh, civilní a vojenskou složkou, to vyznělo i ze sdělení komise z roku 2017, zejména proto, že Hodně produktů v oblasti kybernetické bezpečnosti nejprve vznikají v oblasti obrany a teprve potom se najde jejich civilní využití. Takže i tady to kompetenční centrum by mohlo na pomoci. Eh, snad jsem nezapomněla na žádnou otázku, paní předsedkyně, ale ráda zase přijdu se svým týmem nebo s kýmkoliv, koho budete potřebovat, abychom eh, probrali, co děláme a poté, co vznikne nová komise, určitě bude jasnější jak se bude postupovat v dalších pěti letech. Tak děkuji, to bylo velice jasné, vyčerpávající a jsme rádi, že komise pracuje na tomto tématu. Budeme se na vás těšit, až představíte výsledek eh, hodnocení riziku 5G a možná nějaká zmírňující opatření pro řešení rizik, která zhodnocení vyplynou. Ještě jednou děkuji, kolegové, děkuji vám za velice zajímavou diskusi na téma kybernetické bezpečnosti a myslím, že to je dobře načasováno, protože teď máme přehled o situaci a jsme velice dobře připraveni na další diskusi o ENISA s kandidátem na ředitele v září. Eh, on tady i dnes byl, pan eh, Lepasár je zde. Budeme se těšit, eh, že vás uvidíme na příštím jednání na výměnu názorů. Takže to je vše pro dnešek, kolegové. Nemáme nic do různého a příští jednání se bude konat 2. a 3. září. A do té doby z hlediska ITRE vám všem přeji slunečné eh, prázdniny a přijeďte s nabitými baterkami, protože nás čeká hektický podzim. Děkuji a užijte si léto.